The, the EDR last year was down. V loňském eh, roce si někdo stáhnul každých 10 minut tuto studii. Další. A součástí strategie naší agentury bylo také posílení a vyjasnění služeb pro eh, rozhodovatele politiky. První údaj, který vám mohu ukázat, je to, že jsme se zúčastnili 60 důležitých evropských nebo mezinárodních eh, jednání. Stejně tak eh, také jsme poradní orgán pro Evropskou komisi, vstupujeme v jednáních nebo přípravě následné fáze UMGAS, to je tedy eh, platforma OSN a samozřejmě také členským státům nabízíme naše služby. Účastnili jsme se více než 300 různých vědeckých nebo technických eh, akcí, některé z nich organizujeme my sami a poslední údaj v loňském roce jsme poskytli podrobné informace v reakci na 45 žádostí o informace od evropských institucí, takže jsme zdroj informací například ohledně situace v Iránu, situace v oblasti drog, spolupráce, ale samozřejmě můžeme poskytnout <clears throat> informace i v terénu nebo parlamentu při interpelacích. Takže my jsme schopni velmi často v krátkých lhůtách nabízet naše služby těm, kteří je potřebují. Nové psychoaktivní látky a situace v Evropě. Dnes posledních pěti, deseti letech eh, by to bylo možné přirovnat k ohňostroji, protože došlo k exponenciálnímu nárůstu těch případů, které byly odhaleny na evropském trhu. Ten trend postupně eh, klesá v posledním eh, roce. V loňském roce jsme odhalili 55 nových látek, prakticky jednu týdně. ...392 jich bylo na trhu odhaleno. Ten rozdíl mezi těmito dvěma údaje je v tom, že 55 je počet Eh, látek, které se tady objevily poprvé. Nicméně my samozřejmě monitorujeme i ty, které se tady vyskytly v minulosti. V současnosti jich je více než 730, eh, což znamená, že když se taková látka objeví na trhu, některé potom mizí, některé se dají na ten seznam zakázaných látek, ale které se mohou za několik let eh, objevit eh, znovu. A tím chci vysvětlit, že tady máme tento údaj 730 eh, a je to tedy vyšší než v loňském roce. V loňském roce jsme provedli dvojí hodnocení rizik u látek, které rada dala na ten seznam sledovaných látek na základě svých doporučení. A tady samozřejmě je potřeba ještě připomenout, že máme novou legislativu k NPS a v souladu s požadavky jsme finalizovali postup s pěti agenturami, jak to předpokládá tato legislativa. Máme už podepsány dohody. Hm, ta poslední byla podepsána minulý týden v Bruselu. A teď eh, k naší organizaci výkonnosti. My eh, navazujeme, hm, že dodržíme všechna pravidla a principy naší práce, máme také určité priority a musíme na základě našich eh, dostupných zdrojů se rozhodnout, co eh, budeme dělat a že, s tím, že budeme ty zdroje využívat optimálním způsobem. Tady vidíte, že naše výkonnost je vynikající. Máme o něco méně než 100% našich cílů, zejména kvůli problémům, které jsme měli v loňském roce kvůli vývoji nové evropské databáze o psychoaktivních látkách. Ještě pořád musíme řešit některé eh, věci spojené s vývojem nového softwaru. Ale už máme první model a postupně zavádíme Eh, tuto databázi a postupně ji zkoušíme. Další priority U dalších priorit eh, jsme měli cíl 80%, dosáhli jsme více než 90%. Když musíme volit eh, v případě nedostatečných zdrojů, co budeme dělat, tak nebudeme Eh, škrtat ty priority L1 například, které jsou pro nás nejdůležitější, ale ty škrty provedeme někde jinde. Celkem máme více než 200 eh, cílů nebo aktivit a pouze dvě z nich jsme nakonec neudělali. Eh, no, ještě z jiných důvodů. A teď externí hodnocení. To bylo pro nás v loňském roce zásadní. Už jsme eh, si vyměňovali informace s vaším výborem. Eh, ukončilo se to celé v listopadu nebo v loňského roku a už jsem kolegům tady na výboru říkal, že výsledky byly eh, nejlepší za naši historii. Takže dobrá zpráva. Eh, my jsme <clears throat> se o tu dobrou zprávu podělili i s naším předchůdcem. Rozhodli jsme se zlepšit monitoring výkonnosti, ale také jsme to promítli do nové strategie, aby bylo mnohem jasnější než předtím, pro koho pracujeme, jaká je naše přidaná hodnota a jaký je dopad naší práce. Chci poděkovat také kolegům z komise, kteří sedí v naší správní radě. To bylo poprvé, kdy toto hodnocení se týkalo nejenom naší výkonnosti, ale také dopadu naší práce. A my jsme měli dva spolupracovníky, kteří eh, na tom pracovali s komisí, kteří museli poskytnout řadu dokumentů, analýz a vysvětlit, vysvětlit hodnotitelům, co přesně děláme, co se bude dít eh, nyní. Čekáme na sdělení komise a co je pro nás také důležité, je to, že jsme se snažili analyzovat a identifikovat eh, případné problémy při rozšiřování mandátu agentury. Tady mnoho možností. Proběhla k tomu první výměna názoru na správní nebo řídící eh, radě. Ale teď eh, musíme rozmyslet, co, co s tím budeme dělat dál. Jsme v takovém přechodném období a já samozřejmě se počkám na začátek příštího roku. V každém případě tento výbor bude hrát důležitou roli. A já samozřejmě rád odpovím na všechny vaše otázky, například ohledně proveditelnosti eh, některých změn našeho mandátu. Hovořili jsme o dodržování našich cílů, ale finance jsou také velmi důležité a já mám tady několik údajů. A sice, že už třetím rokem v řadě se nám podařilo dosáhnout eh, prakticky 100% využití našich závazků. což ukazuje, že tady také nemáme žádný eh, prostor pro flexibilitu v rozpočtu. Tento údaj se týká provádění plateb, dostali jsme 98%. A vzhledem tomu, že to určitě sledujete, víte, eh, jak eh, se podívat na otázky spojené s rozpočtem v pravomoci vašeho výboru. Samozřejmě eh, je nemožné dosáhnout 100%, protože bychom v lednu nemohli vyplácet mzdy. Ty údaje jsou tedy velmi konzistentní a ten poslední ukazuje, že jsme na tom ještě lépe než před několika lety při eh, využívání mm, kreditů nebo prostředků v kategorii C8. My například máme eh, program spolufinancování pro národní fokální body ve členských státech a v některých případech členské státy nevyčlení nebo neudělí eh, tolik prostředků, kolik na to původně slíbili. A my tedy musíme realokovat naše prostředky v rámci spolufinancování. tom případě to musíme eh, v našem rozpočtu změnit, ale i tak těch 94% eh, je velmi dobrý výkon. Komise, ale i váš výbor sleduje provádění našeho rozpočtu. My samozřejmě také snažíme naplnit eh, závěry právě účetního dvora. A kromě externí hodnocení u nás v loňském roce také proběhl audit o procesu publikací a já jsem velmi rád, že mohu říci, že ty výsledky byly velmi pozitivní. To bylo výsledkem tříletého úsilí. Když já jsem to převzal před třemi lety, tak ta situace byla o něco horší. A já jsem přislíbil na žádost vašeho výboru, že nastolíme důvěru v naši agenturu a investovali jsme hodně času a energie do toho, aby ty procesy probíhaly hladce. Máme ještě problém s plněním některých těch doporučení. ale je to spíše běžný, eh, běžné prodlení a eh, mohu se k tomu vrátit okamžik. Co bylo nového v loňském roce? Co se pokračuje v tom letošním pracovním programu? My jsme představili novou řadu publikací, abychom informovali všechny zainteresované strany, parlamenty, ale i praktiky o tom, co se děje kolem konopí, jaké jsou kontroverze a výzvy. Například eh, eh, konopí a řízení, což je velký problém ve Spojených státech, kde došlo k legalizaci konopí pro rekreační eh, uživatele a my jsme také zveřejnili zprávu týkající se lékařského využití konopí a kanabinoidů loni jsem vysvětloval, že z našeho pohledu není vhodné eh, hovořit o lékařském konopí nebo léčivém konopí. Tady mluvíme o extraktu určité látky, podobně jako používáte například morfium pro léčbu bolesti, tak eh, eh, bychom se měli držet tohoto vzoru, když mluvíme o lékařském využití kanabinoidů. Proto jsme zveřejnili tento přehled. Máme také databázi, která vám dává aktuální informace o vývoji této politiky v EU, ale je tam jedna výhrada a to sice to, že nezveřejňujeme nějaké nejčerstvější aktuality, spíše analyzujeme situaci, takže nečekejte, že pokaždé, když eh, se objeví někde něco na internetu, takže my budeme k tomu něco eh, zveřejňovat, ale vždycky, když například dostaneme nějakou otázku, tak eh, to zanalizujeme, abychom měli přehled o situaci a také co můžeme vyvodit eh, z těch stávajících informací. Máme také dva nové produkty, chystané na tento rok, jednak je to publikace o mm, nízkém obsahu THC v produktech eh, z konopí. To eh, se v některých českých státech objevilo a proto jsme měli žádost, abychom vyjasnili to chápání toho, o, če, o co tady jde a jak na to je možné reagovat. A potom další zpráva se týká monitorování a hodnocení změn v politice kontroly konopí ve v Americe, poučení pro Evropu. Se podíváme na jednotlivé státy ve Spojených státech nebo na Uruguay nebo na Kanadu, tak žádný eh, z těchto eh, subjektů nemá stejný způsob eh, povolení těchto látek na trhu, takže my se nějak nevyjadřujeme k otázce, jestli legalizovat nebo ne, ale spíše se díváme na ty eh, na ta jednotlivá řešení, která zvolili v těchto zemích nebo státech. V tomto roce se budou také konat dvě zásadní události. Samozřejmě, že my chceme sledovat aktuální vývoj eh, vědy. Bude se konat eh, konference v Lisabonu o závislostech. Tato Lisabonská konference se stala nejdůležitějším setkáním v oblasti eh, oblasti drog v Evropě. Účastnilo se to více než 1100 lidí. A je to místo, kde my eh, také budeme mít na starosti jednu část této konference. To byl také můj slib eh, před tímto výborem, že se pokusíme zamyslet na budoucím vývojem v oblasti drog v Evropské unii. Co je možné dělat s léčením, prevencí a všechny ty otázky, které zajímají zákonodárce. A další, poslední slide, to už děláme třetím rokem. A v tomto roce to znovu zveřejníme. Je to ta zpráva o situaci na trhu s drogami ve spolupráci s Europolem a dalšími agenturami. A já bych chtěl vysvětlit a také poděkovat kolegům z Europolu, se kterým máme velmi úzkou spolupráci. Kolikrát si říkám, jestli bych si tam v jejich budově neměl pronajmout svou vlastní kancelář, protože spolupracujeme spolu tak hodně, že tam trávím hodně času a také před rokem Europol s povýšil svou prioritu mm, týkající se naší spolupráce a poprvé tuto zprávu jsme zřejmě v roce 2016. Tehdy drogy eh, představovaly trh ve výši 28 až 30 miliard euro. Nikdo o tom nemluví, ale jsou to všechno peníze, které eh, jdou do kapes eh, organizovanému zločinu. Samozřejmě je to projeno, propojeno i s dalšími otázkami. A to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Vzhledem k tomu, že to pravděpodobně je moje poslední návštěva na tomto výboru, tak bych vám chtěl poděkovat jménem všech našich eh, pracovníků, jménem svého předchůdce, protože a ještě jsem zapomněl, že tady mám jeden obrázek, ten je nejdůležitější. Kolegové by mi nepromenuli, kdybych se Eh, k tomu ještě neřekl, nejprve tady dokončím to své poděkování za podporu vašemu výboru. Bylo mi potěšením se s vámi výdat a já, když jsem kandidoval, tak jsem přislíbil, že zlepším výkonnost naší agentury. Předtím, než budu vůbec mluvit o penězích, o našem rozpočtu, tady eh, jste už viděli výsledky, tak dnes po těch třech letech už musím nadnést otázku peněz do budoucna. Jeden z problémů, který existoval už v té staré agentuře, eh, my už existujeme 25 let, je to kapitola jedna rozpočtu, týká se to samozřejmě výdajů na zaměstnance, to představuje 70% našeho rozpočtu. To znamená, že jakékoliv automatické navýšení Znamená, že já o tom vůbec nerozhoduju ani eh, právní rada, tak má velmi dramatický dopad na udržitelnost dlouhodobou naší agentury. Včetně toho, že v našem případě došlo k navýšení nájmu a znamená to, že v loni v listopadu jsem musel upravit škrty ve výši 1,3 milionů euro, abych dotržel náš rozpočet. Bylo no to z důvodu automatického, automatické valorizace platů. A nejdůležitější a kritický rok bude rok 2020. Už teď nám komise říká, že to tak pravděpodobně bude, protože pokud dojde k dalšímu navýšení platů, včetně aplikace těch automatických korektorů, protože Portugalsku. <clears throat> ta základní mzda, eh, průměrná mzda představovala 77% eh, mzdy, kterou dostávají úředníci tady v Bruselu, takže eh, se teď ta situace změnila ohledně toho koeficientu hm, Vedeme k životní úrovni nebo nákladům na Eh, životu okolí Lisabonu, tak eh, potom už s těmi penězi prostě nevyjdeme. A přitom každé euro, které my vynaložíme, je dobře vynaložené. Vznikají nové potřeby, jak to bylo uvedeno i v tom externím hodnocení, které my řešíme a poskytujeme kvalitní služby Evropské unii a občanům v tom okamžiku. Ne, že bychom museli přímo zavřít naši agenturu, ale museli bychom provádět další škrty v rozpočtu a to by poškodilo kvalitu našich služeb. Nemůžeme už dále eh, dělat úspory. Dobrá zpráva je ale také to, že s podporou správní rady jsme už podali žádost o více prostředků v tom víceletém finančním rámci. Máme velkou podporu od DG Home. Ty už posoudili tu naši žádost. Oni chápou, že to je důležité pro přežití, že to není pro nábor nových zaměstnanců, ale podstatě jde jenom o tom, jak zvládnout ty zvýšené náklady, bez toho, abychom je mohli nějak ovlivnit. A ještě na závěr poslední vysvětlení, proč ehm, tady máme těch 70%, to je údaj z toho externího hodnocení. kdy hodnotitele zjistili, že tady byl velký deficit eh, kompetencí uvnitř agentury pro Eh, to, aby vůbec eh, jsme byli schopni dělat analýzu naší situace, takže ta podpory vašeho výboru se na to navýšil rozpočet, zvýšil se počet zaměstnanců <clears throat> a my jsme postupně vybudovali ty kapacity. Jenom velmi omezený počet, řekněme 100 eh, v Evropě, kteří mají tyto kompetence takže my teď nežádáme o nějaká nová místa nebo nové úkoly, ale chceme eh, zvládnout tu stávající situaci nejlepším možným způsobem. A ještě jeden poslední slide. Eh, my víme, že můžeme eh, mnohé změnit. Víme, že i vy kandidujete ve volbách, máte před sebou hodně práce. Doufáme, že se setkáme v rámci nového výboru Libe v novém nově zvoleném parlamentu. Ale těch eh, témat do diskuze je teď hodně, eh, včetně více toho finančního rámce. A že měla by se řešit eh, řada otázek spojených s drogami. To také bylo obsaženo v tom usnesení parlamentu ke kanabisu. A děkuji vám za vaši pozornost. Nemyslete si ale, že to všechno končí, protože my budeme potřebovat ještě vaši pomoc. A určitě nám budete moci pomoci s překonáváním těch našich problémů, tak aby ty naše nástroje zůstaly kvalitní i nadále. This, uh, Děkuji za tuto prezentaci. Nevidím, že by se nám některý člen výboru hlásil. Přesto však já jsem si řekla, že nějakou tu otázečku vznesu, přestože vaše prezentace byla neobyčejně podrobná. Připomenu pár aspektů týkajících se žádostí a zpráv. Například výzkum psychoaktivních látek, těch nových, nové podoby, zviditelňování této problematiky, zvyšování ostražitosti a i vědomí Um, konečných eh, příjemců. To vše znamená, že ty prostředky potřebujete, že opravdu ty peníze ve vašich rukou jsou zúročeny. Máme společný cíl před očima. Ehm, nejde pouze o to, že se budou zvyšovat provozní náklady na vaši agenturu, jde rovněž i o to, že se od Evropské unie čeká stále více že stále více úkolů bude naplňovat a přitom ty peníze netečou. Proto se musíme začít bavit o nových penězích jak z kapes členských států, tak případně o zdrojích z evropského rozpočtu. Doufám, že se obecně řešení najde a zejména nosné řešení pro tuto agenturu. Já vám každopádně přeji hodně zdaru do budoucna všem ve vaší agentuře a přejme si všichni, aby ty volby dopadly dobře. A děkuji vám za vaši prezentaci, budeme se těšit na tu příští. Tady máte zprávy, říká přednášející. I think the debates on cannabis will also continue in next yeah, years. Yeah. Thank you very <laughs> much. Thank you. Colleagues, we will now <clears throat> direct Milí kolegové, dostáváme se nyní přímo k dalšímu bodu pořadu jednání na našem pořadu jednání, což je uvádění prekurzoru výbušnin na trh a jejich používání. Vyslechneme si příspěvek našeho kolegy Maminkise. Mamikinse, který nás seznámí s výsledky trialogu který se týkal právě legislativního návrhu k této záležitosti. Prosím, mami, pane Mamikinci, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Jak víte, za půl hodiny budeme hlasovat k této záležitosti. Po dvou trialozích se podařilo dosáhnout dohody text schválil minulý týden rovněž Koreper. V první řadě ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům i jejich týmům, včetně pak sekretariátu. Co se týče samotné normativní podoby textu, tak tam je to mnohem silněji formulované ve srovnání s úpravou z roku 2013. Tam musíme uznat, že i komise tak, se k ke všemu postavila seriózněji. Vyjasněny byly definice všech stádií dodavatelského řetězce i přechodných fází. Máme i silněji naformulované omezení trhu, včetně online. Máme například i um, kyselinu sírovou, která do toho zapadá, a pak ještě Maďarsko a Německo. Tam už eh, byly zrušeny možnosti nákupu výbušnin a postup eh, spočívá v tom, že se musí upozornit další aktér v tom dodavatelském řetězci, že je mu dodána látka či zboží s omezeními tržními tedy jde o lepší úpravu vnitřního trhu a spotřebitelských pravidel, což znamená posílení mm, bezpečnosti na vnitřním trhu a e, hospodářský dopad této úpravy bude mít vliv i na e, chemické odvětví, ale je zanedbatelný ve srovnání se zvýšením bezpečnosti. Na mezinárodní úrovni jsme dosáhli mhm. rovnovážného textu, přesto však lituji, že eh, rada naslouchala spíše aktérům z oblasti průmyslu a výrobcům, než aby se mm, přiklonila k bezpečnostním hlediskům. Vše se neustále mění, současná eh, prvky eh, obrany trhu budou podléhat aktualizaci a text by rád dosáhl i vyšší harmonizace obecně. První vyhodnocení proběhne komisí, eh, bude provedeno komisí a proběhne po pěti letech a já doufám, že Evropský parlament v mezidobí obdrží i předběžné výsledky takové analýzy. Vše nám pomůže ehm, eh, zbavit se eh, ehm, těch eh, částečných řešení z Paříže, Manchesteru a Bruselu a máme nyní silné odhodlání parlamentu, které je viditelné, které chce přispět eh, k agendě evropské bezpečnosti. Jsem zejména rád, že právě socialisté a demokraté se zasadili o um, nakládání s prekursory. Půjde i o omezení hrozby terorismu a um, kontrolu online nových platform. Vím, že vše musí být pojednáno přiměřeně a jelikož zde každý, žádný jednotlivý členský stát těch hrozeb se zbavit nemůže, považuji právě právní úpravu a nařízení právě tohoto typu jako nejvhodnější způsob ochrany našich občanů. Děkuji všem kolegům za spolupráci, děkuji vám za pozornost a tímto končíme. Děkuji, říká předsedkyně, za zprávu o výsledcích trialogu. Někteří naši stínoví zpravodajové zde jsou a myslím, že se chce vyjádřit pan Zdechovský. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové, že jste zde přítomni. Rád bych se k tomu vyjádřit nejsem až tak spokojen se vším, co říkáte. Souhlasím, že dohoda je kvalitní, i trialog proběhl dobře v atmosféře upřímné výměny názorů. Chci poděkovat kolegům za jejich úsilí. Zároveň si však si myslím, že je důležité najít tu správnou rovnováhu co potřebujeme z pohledu informací, co potřebují um, operátoři, hospodářští eh, subjekti, co potřebují eh, ti, kteří rozhodují, co potřebují vedoucí eh, odboru pro bezpečnost a jak se pak má utvářet koncová koncepce bezpečnosti. Myslím si, že hospodářští aktéři, kteří uvádějí na trh prekurzory, byly pojednáni správně. A co se týče striktnějšího pojednání legislativy, to už nepotřebujeme. V té dohodě se to, myslím, zvládlo dobře, chci ji podpořit. Doufám, že se opravdu dobereme na konci toho nejlepšího řešení v zájmu boje s terorismem. Já vám děkuji. No a jako vždy mm, u výstupu trialogu ty částečné názory se budou trochu lišit. Děkuji vám, paní předsedající, jako předsedkyně Eh, zvláštního výboru pro boj proti terorismu a stínová zpravodajka za naší frakci. Nebudu moc ztrácet vašeho času, chci jenom poděkovat kolegovi za velmi kvalitní zprávu eh, a za velmi dobrý postup eh, při vyjednávání, která vedl s velkým talentem, plynulé a s velkým pochopením pro téma, které je skutečně v zásadě dosti technické. Chci mu poděkovat za to, že se mu podařilo ve velmi dobrém rytmu udržet tempo projednávání této zprávy a také velmi dobře eh, komunikovat, tak, aby bylo vše možno eh, dodělat v tomto volebním období. Bylo velmi těžké věci vyvážit, aby to bylo všechno vyrovnané, aby byly zohledněny zájmy i hospodářských subjektů. Myslím si, že naše požadavky se nakonec v závěrečném textu opravdu promítly a e, také e, vlastně je důležitá e, část, která zdůrazňuje nutnost začlenění těch online trhů, elektronického trhu a e, sdílení informací. Takže co se mne týče, tak já skutečně e, doufám z celého srdce, e, Nevím, jaký jste použili teď termín, v tom smyslu, že tady snad nikdo nebude se držet stranou, že prostě státy učiní maximum pro to, aby se realizovala, uplat, u, začalo uplatňovat toto nařízení a aby se dala prostě zvrátit ta hrozba eh, teroristických atentátů v Evropě eh, právě i eh, vyloučením zbraní, které byly například používány při atentátech v Paříži. Děkuji ještě jednou a děkuji za udělení slova. Děkuji. E, také našim dvěma stínovým zpravodajům a naprosto souhlasím v oblasti exploziv, v oblasti výbušnin. Tady máme co dočinění s novými produkty a musíme zajistit e, aby eh, bylo vše ošetřené i z právního hlediska, abychom prostě zajistili, o jaké jde eh, látky a eh, také se postarali o to, aby tady byla kontrola těchto látek. A doufám, že tento nový legislativní nástroj povede k větší jasnosti a konstruktivnímu přístupu. Tak je třeba poděkovat zpravodaji za to, že učinil maximum pro to, abychom se v tomto směru vyslovili ještě do konce eh, tohoto volebního období. V pondělí v 11.15 se bude eh, konat konečné hlasování a eh, předloženo na plenárním zasedání bude tento text v Dubnu. Takže ještě jednou všem děkuji kolegyně, kolegové, teď již mi nezbývá, než dát slovo předsedovi našeho výboru, který zahájí projednávání dalšího bodu na pořadu jednání. kolegyně, kolegové, ale pokud by vám nevadilo, tak ještě pár vteřin posečkáme, abychom měli všechny zúčastněné v sále. Všem děkuji za pochopení. A kolegyni děkuji za to, že předsedala dnes dopoledne. E, skutečně mě to hodně pomohlo. Díky. Já to teda vyzkouším, ty si tam dej dvanáctku. No, dej si tam dvanáctku. Ještě zkusím, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Funguje, jo? Ano, funguje. Okay, thank you for your patience, colleagues. We were just uh, pausing because one or two colleagues had indicated that they were. Takže kolegyně, kolegové, někteří eh, se chtěli zúčastnit eh, tohoto bodu, proto jsme na ně čekali. Ještě jednou chci poděkovat eh, za to, že mě kolegyně zastoupila. My jsme měli jednání, kterého jsme se zúčastnili, jednání rady s Maďarskem, takže ještě jednou díky. Kolegyně, kolegové, eh, chtěl bych eh, tady poděkovat eh, pana, přivítat pana ministra pro otázky migrace Řecké republiky E, Náš výbor sleduje velmi bedlivě situaci v Řecku a e, my jsme se zúčastnili celé řady e, šetření a misí ohledně kontroly financování ze strany Evropské unie všech těchto operací a opatření. Naštívili jsme řadu hotspotů a od poslední významné výměny názorů v červnu 2018 zaslal minister dva dopisy do parlamentu, které vám byly také rozdány. V těchto dopisech jsou určité číselné údaje ohledně přechodu hranic a e, ohledně některých misí, takže minister nás neustále udržuje e, v informovanosti a tak, jako to bylo minulý rok v červnu, e, věřím, že i dnes se budeme mít skutečně dohloubky jdoucí výměny, výměnu názorů s panem ministrem ohledně ohledně toho, jaká je stávající situace v terénu a e, to proto, že to je pro kolegy velmi zajímavé a jaké jsou e, další trendy. Možná, že bychom také mohli ještě hovořit e, o tom, co se děje v Common Sound System v této oblasti a Eh, jak se toto tedy promítá do situace eh, v Řecku. Jak víte, pane ministře, my jsme se snažili zde v Evropském parlamentu učinit eh, maximum pro Dublinskou úmluvu. Jsme v obtížné situaci, my jsme odvedli svou práci a měli jsme samozřejmě něco dočinění s velmi tvrdou situací, jak jste viděl v minulém týdnu. Eh, bylo by velice zajímavé slyšet od vás, jaká je vaše perspektiva v této oblasti. Samozřejmě eh, jsme také eh, vlastně v situaci, kdy vy jste byl požádán, abyste se zabýval průběžnými a předběžnými opatřeními a konkrétním usazováním při přistěhovalců a migrantů a i o těchto otázkách bychom rádi hovořili. Eh, takže eh, také vítám členy výboru DEVE, kteří projevili zájem o eh, setkání s vámi a my je zde vítáme, protože i oni mají zájem o to poznat blíž, jaká je situace v těch uprchlických táborech. Paní Makovan a já jsme se také během jedné cesty vydali na ostrovy kde jsme mapovali situaci. Takže kolegyně, kolegové, teď dám slovo panu ministrovi a následovat pak bude diskuze. Takže ještě jednou děkuji, pane ministře, že jste přijal pozvání a máte, prosím, slovo. Dobré ráno všem, pane předsedo výboru Libe, vážení členové výboru, Eh, budu dále pokračovat eh, v řečtině. Nicméně chci ještě říct, eh, že je pro mě veliká radost se zúčastnit již po druhé takovéhoto slyšení ve výboru Libe. Máme tedy příležitost se s vámi pobavit, informovat vás o situaci, hovořit s vámi o ní a probrat také všechny kroky, které vyvíjíme to, abychom se pokusili zmírnit problémy přistěhovalců a řešit migrační Eh, téma, které eh, tedy Evropa eh, má jako velkou výzvu. Víte, že tady je nové nařízení, pro společný evropský asilový systém a o tom všem budu hovořit. A teď již o, v řečtině. Já jsem, já jsem tedy si připravil ten svůj proslov ve své materštině. Děkuji vám ještě jednou eh, a teď již k faktům. Na eh, konci roku 2018 to bylo nějakých 70 tisíc migrantů a uprchlíků v Řecku a potom 47 929 osob vstoupilo na území Řecka, většinou na ostrovy, to bylo více jak 30 tisíc osob a více jak 15 tisíc osob eh, přes pozemní hranici s Tureckem do oblasti Evros. V roce 2017, pokud to bychom to měli srovnávat, eh, tak to bylo především na ostrovy, a také na, eh, přes pozemní hranice, eh, kde přišlo nějakých 27 tisíc osob. V roce 2018 došlo ke zvýšení o 10 eh, uprchlíků především na ostrovech. Toto jsou údaje Eh, které se podstatně zvyšovaly pouze eh, především v létě a v září. V roce 2017 eh, jsme měli pouze nějakých 5500 přistěhovalců uprchlíků v tom samém období zatímco eh, v roce 2018 na ostrově to bylo nějakých 15 eh, tisíc eh, a 11 tisíc z nich jsou v těch hlavních hotspotech a další jsou buď v speciálních bytech a to je asi 1300 osob, a nebo jsou to lidé, eh, kteří eh, těží z toho ubytovacího programu, eh, který částečně podporuje také Evropská komise, a nebo jsou na Lesbosu v tom přijímacím středisku. Tam je asi 1480 osob. V roce 2018 bylo hlavním tématem eh, řešit situaci na, eh, ve východním Egejském moři které bylo, kde byly ostrovy zvlášť zasaženy těmi migračními vlnami, protože tyto ostrovy vlastně představují vnější hranici Evropské unie. My jsme eh, převedli eh, lidi z ostrovů do ubytovacích eh, zařízení na pevnině, to bylo nějakých 20 tisíc osob, přibližně to byli tedy lidé, jejich statut byl uznán, anebo zvlášť zranitelní a potřebující ochranu. Eh, bylo to nějakých 15 tisíc lesvosů, eh, potom 5 tisíc kiosů a 1330 z ostrovu Leros a eh, pak také asi 500 osob z dalších ostrovů. Chtěl bych tady ještě zmínit tu věc, že naše přítomnost v Egejském moři a vzhledem k situaci na hranicích eh, s Tureckem eh, vyvolává stále ještě značný tlak v této oblasti eh, protože ta plavidla, jak vojenská, tak civilní, stále ještě detekují eh, lodě a další malá plavidla užívané eh, uprchlíky a velká většina úmrtí, ke kterým zde dochází, jsou výsledky nehod. Buď eh, ti lidé zemřeli to bylo nějakých 83 osob jako důsledku eh, nehod na eh, silnicích a nebo eh, se utopili v řece Evros a také v moři poblíž Samosu. To, co tady takto stručně eh, uvádím, jsou pouze číselné údaje, ale zatím jsou skutečné lidské životy a jejich ztráta vždy představuje tragédii. Díváme se na eh, tyto údaje, některé jsou nižší než jiné, ale musíme si uvědomovat neustále, že hovoříme o lidech, o živých bytostech. V roce 2018 jsme vytvořili možnosti ubytovací eh, kapacity a bydlení. A to eh, se eh, týkalo zhruba dvou tisíc osob, další jsme umístili v bytech, máme nový ubytovací program a podařilo se nám v této oblasti spolupracovat s Mezinárodní organizací pro uprchlíky. V tuto chvíli máme asi 6790 osob, které jsou dále umístěny v různých hotelech. V roce 2018 6722 osob Řecko opustilo. Jak a to byl výsledek dohod mezi eh, Evropskou unii a e, Tureckem. Někteří z těchto lidí se vrátili dobrovolně do svých zemí původu, asi 1400 a nějakých 5000 osob bylo převedeno do dalších unijních zemí v programu e, v rámci tedy Dublinské úmluvy o slučování rodin. A co se týče azylu, eh, tak v roce 2018 eh, to bylo 66 970 žádostí o azyl, v roce 2017 to bylo asi 58 tisíc, takže se jedná o zvýšení o zhruba 14 Řecko je tedy prvním členským státem Unie, co se týče počtu žádostí o udělení azylu eh, a e, to po Kypru a třetí e, e, v absolutních číslech po Německu a Francii. Někteří z těch, některé z těchto eh, čísel se snížily. V roce 2017 to bylo 16 tisíc, v roce 20, 2018 13 tisíc. Eh, zvýšila se, eh, zvýšil se počet žádostí afgánských státních příslušníků o azyl a také Iráčanů Eh, u nich se jedná o údoj 9731 žádostí v roce 2018 a v tuto chvíli nemáme eh, nějaký velký počet na, nárůst eh, ze Sýrie, ale co se Afganistánu týče, tak se jedná o lidi, kteří přišli z Afganistánu jsou Afgánci a pak jsou tam také další, kteří přes Afganistán přišli z Iránu. Máme tedy nový systém eh, řešení eh, těchto žádostí, který byl zaveden v květnu 2018, aby se celý proces zrychlil a o 25% se nám podařilo eh, zvýšit rychlost posuzování těchto žádostí. Kromě tomu, toho jsme ještě zavedli 8 dalších odvalacích orgánů, orgánů, které eh, se eh, nacházejí na ostrovech a lidé se k ním mohou odvolávat. Dohromady je těchto odvolacích orgánů 20. Průměrný čas pro řešení eh, těchto odvolání byl ze 128 dnů snížen na 68. Také se nám daří zlepšovat ta přijímací zařízení, například na Samosu vzniklo úplně nové zařízení, tak aby eh, se řešil eh, ten přetlak, který na ostrově eh, v této oblasti dosud existoval. Jedna z věcí, kterou jsme zaznamenali, je to, že velmi často ta přijímací střediska byla opravdu naplněná k prasknutí, to jsme chtěli řešit, víme, jaké jsou důvody, ale dovolil bych si tady uvést jeden příklad. Za poslední tři dny se nám podařilo e, přesunout 97 osob z ostrova Samos. Jsou to lidé, e, kteří dostali e, zelenou, co se týče svých žádostí o azyl a 103 osob Samos odešlo ze SAMSu eh, eh, za posledních pět šest eh, dnů. Zatím nebylo možné je převést jinam. Ty další lidi na ostrově zůstává přijímací středisko, kde se nachází zhruba 200 osob. Ovšem toto středisko by mělo být uzavřeno a my se domníváme, že počet Eh, celkový počet osob na ostrově Samos se nám podaří snížit. Zároveň také vidíme, že lidé eh, začínají mít lepší přístup eh, k eh, zdravotním střediskům, rovněž začínají být pojišťovaní, mohou být očkovaní. To jsou všechno velmi pozitivní trendy, abychom předešli tomu, že se třeba příliš rozšíří chřipková epidemie a tak dále v únoru budeme také schopni uzavřít eh, celé to řízení, eh, eh, které vede ministerstvo zdravotnictví ohledně dalšího počtu lékařů v těch přijímacích střediscích a doufáme, že tedy problém, kterému čelíme již řadu měsíců, bude nakonec vyřešen. Co se týče školní docházky nezletilých, Eh, tak eh, je tady nějakých pět tisíc dětí, které chodí do školy, které tedy mohou, eh, pardon, 12 500 dětí chodí do škol a mohou, mohou tedy v rámci Eh, zařízení pro vzdělávání uprchlíků eh, z tohoto eh, těžit. Zároveň se tady také snažíme řešit vznik předškolních zařízení a implementovat politiku integrace. Chceme zajistit, aby docházelo k integraci osob na místní úrovni. Máme národní strategii integrace a tato strategie se soustředí především na spolupráci a zapojení všech úrovní státních a e, regionálních orgánů, včetně místní samozprávy a místních e, komunit a nevládních organizací. E, zároveň také vznikl program, který nazýváme Helios. A tento program, v rámci toho tedy spolupracujeme s Mezinárodní organizací pro uprchlíky a s kancelářemi OSN a musím říct, že se nám v rámci tohoto programu daří velmi eh, rozšiřovat integraci a snažíme se ho také rozšířit do dalších eh, obecních eh, zastupitelstev eh, v Řecku a doufáme, že se v následujících 12 eh, měsících podaří zasáhnout tímto programem, zasáhnout do toho, začlenit do tohoto programu zhruba 10 tisíc příjemců. Také máme ubytovací plán, a to je něco, co umožňuje eh, tedy v tom eh, eh, integračním programu získávat také jazykové znalosti v řečtině, v angličtině, v občanské výuce politice a e, v e, kultuře a e, tento vlastně usazovací plán je také dotován finančně pro tyto osoby a je určen lidem, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu a azyl. Chceme zajistit, aby byli integrováni plynulým a postupným způsobem do řecké společnosti. Máme také takové programy soustředěné na integraci, které se zaměřují zaměřují především na eh, vzdělávání v jazykové oblasti, v řečtině, v angličtině, eh, pro ty, kteří obdrželi azyl a pro eh, ty, kteří požívají mezinárodní ochrany. Pak je tady také odborná příprava, průběžná odborná příprava v zemědělském sektoru a e, pokoušíme se zajistit, aby lidé měli přístup k zaměstnání. V této chvíli víc jak tři tisíce lidí e, těží z tohoto programu. Je to tedy program, který e, mohou naštěvovat buď ti, kteří mají úspěšně vyřízenou žádost o azyl, či požívají mezinárodní ochrany. To samozřejmě všechno neřeší. Máme ještě plnou výzev v oblasti migrace a azylu. A musím říct, že to je proces, který se neustále ale vyvíjí a velmi často závisí na počtu osob, které eh, k nám přicestují. A rovněž to závisí na tom, co se odehrává v jiných částech Evropy v oblasti solidarity, v oblasti přijímání eh, při, eh, stěhovalců a uprchlíků, také všemi dalšími členskými státy Evropské unie. Skutečně potřebujeme spolupracovat. Potřebujeme spolupracovat na základě našich eh, principů a základních hodnot, na základě eh, zásady solidarity. Je jasné, že jsme tohoto cíle zatím ještě nedosáhli. Ne všechny členské státy v Evropské unii eh, vnímají tu situaci stejně či obdobně. Pokud se podíváme na některé z těchto věcí do větších podrobností, tak musím říct, že zatím nemáme eh, celoevropskou, celounijní migrační a asilovou politiku. Přes eh, všechna jednání a diskuze zatím jsme nebyli schopni dospět eh, k dohodě Eh, co se týče integrace asilového systému a eh, Dublinu 2. Evropský parlament předložil návrh realistického a fungujícího eh, společného asilového programu pro Evropskou unii, který by odpovídal budoucím výzvám a samozřejmě řecká strana souhlasí s návrhy, které Evropský parlament učinil a paralelně Eh, Řecko eh, velmi jasně naznačilo, že eh, k věci přistupuje konstruktivně a že konstruktivně postupuje ve všech vyjednáváních a za bulharského předsednictví vznikl ten správný okamžik, abychom se opravdu posunuli dál. Především co se týče trialogu mezi třemi institucemi a mm, my jsme v podstatě stoprocentně zajedno v těch názorech s Evropským parlamentem. Rovněž jsme řekli, že můžeme souhlasit s návrhy, které předložilo bulharské předsednictví, že se můžeme posunout ku předu, ale jsou tady některé nesouhlasné hlasy a to vytváří problémy. Přesto, že vzniká větší tlak, eh, migrační tlak na východní eh, straně, na eh, straně východního středu, Středomoří nebylo eh, možné eh, dospět eh, k rovnováze a sdílet solidaritu, která by některé členské státy trochu uvolnila, zbavila je toho obrovského břemena. Obrovsky uvnitř Evropské unie si musíme neustále připomínat, že máme společné cíle, že své cíle sdílíme a že nemůžeme to nechat tak, aby eh, tady existovala xenofobní eh, eh, atmosféra. Potřebujeme velmi silné sdělení, velmi jasné sdělení. Sdělení, které prostě ukáže, že země, které čelí těmto problémům, nebudou ponechány sami sobě na pospas. A pracujeme na asilové politice, na Dublinu 2 a pokud se nám nepodaří dospět k dohodě, tak to znamená, že ty pašerácké eh, eh, převaděčské sítě budou posíleny a že to budou tito lidé, kdo budou rozhodovat o tom, kdo do Evropy přijde a kdo ne. Takže je zcela zásadní, abychom dospěli k dohodě o společném evropském asilovém systému, abychom dospěli k dohodě ohledně revize Dublinu 2 eh, a to jsou dvě věci, které jsou skutečně propojené. V mezičase je, jas, je třeba velmi důležité, abychom tady měli jasný časový mechanismus do e, příslušného data o přechodném e, e, programu a mechanismu a aby byl jasný program pro každý ten stát, jehož hranice tvoří vnější hranici Unie. Je tedy zapotřebí, aby tyto země necítily prostě povinnost eh, přijímat určitý přesně daný počet eh, uprchlíků. Členské státy mají v tomto rozhodování důležitou rolu, roli. Řecko cítí, že ten eh, tranziční mechanismus by měl mít sedm hlavních prvků. Za prvé, tento mechanismus musí jasně zahrnovat vnitřní dimenzi migrace. Musíme zajistit, abychom se drželi principů, které jsou stanoveny ve smlouvách. Členské státy pod tlakem musí být, eh, prostě musí mít jistotu, že se mohou spolehnout na další eh, členské státy, že to břemeno s nimi budou sdílet. Tady bylo voláno po solidaritě a v roce 2015 lidé posílali eh, nádobí, posílali eh, Eh, prostě věci osobní potřeby pro ty uprchlíky. To prostě eh, je solidarita. Solidarita jednoduše znamená, že se dělíte eh, s lidmi o to, co oni potřebují. Co, prostě tady byli lidé, kteří byli umístěváni v různých zemích a další, kteří zůstávali v těch zemích první linie. Co se týče evropského azylového systému, Eh, tak toto musí jít ruku v ruce s ochranou vnějších hranic. A eh, co se týče toho eh, mechanismu pro období přechodu, musí také být jasně stanoveno, kdo je za co odpovědní. Ti, kteří dostanou azyl, tak musí ti, kteří žádají o azyl, si zaslouží, aby jejich žádosti byly rychle přeskoumávány a je důležité, aby ta přechodná opatření byla eh, aplikována především v těch oblastech, kde je vysoká koncentrace Eh, uprchlíků v Itálii, ve středozemním moři, eh, ve Španělsku. A pak je tady ještě čtvrtá věc. Lidé, kteří o to stojí, tak by se v těchto mechanismech eh, měli možnost účastnit svobodně. Ovšem poté, co se tak rozhodnou, tak všechny další povinnosti jsou již skutečnými povinnostmi. Všechna další opatření, která budou tyto státy realizovat, jsou již povinnostmi. Pak je je tady otázka kvot, která bude eh, každému státu přišknuta. To musí zohlednit eh, také počet obyvatel té které země a HDP. A v neposlední řadě všichni, eh, všechny členské státy, které se zúčastní tohoto mechanismu, musí společně sdílet odpovědnost, co se týče přijímání, proskoumávání žádostí a integraci těch kteří azyl získají a e, zajištění návratu pro ty ostatní. A za sedmé musí tady být e, přiměřená pomoc ze strany evropských organizací, jako je EASO a Frontex. A princip, kterého se musíme držet, je, že ti, kteří se zúčastňují tohoto mechanismu, potřebují podporu. Eh, podperu, pod, potřebují eh, tuto podporu ve všech eh, oblastech a země, které se mechanismu nezúčastní, tak ty by měly být předmětem určitého typu sankcí. Rovněž musíme také hovořit o takzvaném screeningu. Musíme totiž opravdu dokázat rozlišovat mezi žadateli, kteří si azyl zaslouží a těmi dalšími. A zatím na unijní úrovni jasná jasná definice tohoto screeningu neexistuje. Řecko má eh, dojem, že kontrola žádostí o azyl, co se obsahu týče, eh, musí znamenat, že tady tato eh, kontrola bude skutečně velice hloubková a pokud tedy zavedeme takovouto, takovéto objektivní řízení v této oblasti, tak pak je třeba definovat, kdo je za to odpovědný, zdali je to ten migrační úřad, členský stát a tak dále. Toto všechno musí být jasné jasně definováno. Eh, členský stát také musí eh, jasně určit, kdo má právo na mezinárodní ochranu a to musí být v souladu s mezinárodním právem. Takže už dále nemůžeme umožňovat lidem eh, či ponech, eh, prostě nechat lidi umírat na afrických pouštích či ve středozemním moři. Jsou zde lidé, kteří eh, se v důsledku třeba klimatických změn či válek a konfliktů chtějí přestěhovat jinam. Co je důležité, je, že země, které je, dejme tomu, budou eh, přijímat, je budou chránit a my musíme najít způsoby, jak vytvořit regulární migraci. Musíme eh, vytvořit soubor flexibilních humánních podmínek pro takovýto typ migrace, abychom mohli bojovat ještě účinněji proti nezapomínání nezákonnému eh, pře eh, Eh, vádění lidí. A závěrem dovolte ještě několik eh, připomínek k nadcházejícím evropských volbám. Není to poprvé, eh, co se mohu vyslovit před vaším výborem. Před Evropou stojí veliké výzvy v tuto chvíli, především z hlediska migrace a, uprchlického, a tématu uprchlíků. Chci zdůraznit význam demokracie, odpovědnosti, veřejné legitimity celého systému Evropské Evropské unie. Evropa Eh, prošla eh, desetiletím, ve kterém se tady objevila řada problémů a zároveň eh, jsou to problémy, které se začaly diskutovat. Je zde velká hluboká politická krize a téma přistěhovalců a uprchlíků je centrálním tématem, které bude centrálním tématem i nadcházejících voleb. Chtěl bych tady apelovat z tohoto pódia na vás, evropské poslance, nenechme xenofobii a rasismus eh, eh, pokračovat a eh, získávat terén. Jsou tady nacionalistické snahy, které nabourávají soudržnost a evropskou solidaritu. To nesmíme takto nechat. Musíme obhajovat evropské společné hodnoty, které jsou základem našeho společného projektu. Evropský parlament je demokratickým hlasem evropských občanů a já jsem si jist, že společně s parlamentem e, se nám podaří i nadále vytvářet evropská řešení na základě solidarity a respektu e, mezinárodního práva. A že to nás posune e, tím správným směrem. Děkuji vám, pane ministře, za takto důležitý hlas k problematice společného azylového systému. Nyní se obracím na členy našich výborů pro náměty, otázky a paní Spinelli se nám přihlásila jako první. Já jsem velmi ráda, že tady dnes je pan eh, řecký eh, ministr. Ostatně už tady byl několikrát. A jen tak mimochodem bych chtěla říci, že je čím dál tím naléhavější organizovat eh, setkání se zástupci zemí, které se nacházejí na vnější hranici Evropské unie a kde mají největší dopad migrační politiky. A to zejména proto, že Často jde o e, země, teď nemyslím Řecku, myslím Itálii, kde ta politika je velmi problematická, kde u nás e, je politika mnohem e, problematičtější než například v Řecku. Mám několik otázek na pana ministra, které se týkají reformy dublinského systému. A ten přechodný systém. Co se Dublinu týče a reformy nařízení, tady bych ráda věděla ve větších podrobnostech, jaký je průběh debaty na radě a jaké jsou vztahy mezi státy, které jsou v té první linii, tedy zejména mezi Řeckem a Itálií. Co se týče toho eh, mechanismu na přesidlování, tady eh, často se hovoří o tom, že bude potřeba změnit Dublin 3 Víme, že některé státy to odmítají tu účast a dobrovolná účast, která byla navržena eh, radou na summitu v červnu, asi nenapomůže Eh, řešení a asi také neusnadní dohodu mezi radou a parlamentem o Dublinu 3. Mě by zajímalo, jestli mezi ministry někdo navrhuje způsob nebo mechanismus posílené spolupráce a koho přesně by se to eh, týkalo a jaké pravomoce nebo úkoly by to zahrnovalo. Moje další otázka <clears throat> se týká čím dál tím více neformálních bilaterálních dohod takzvaných administrative arrangements, které se postupně vytvářejí mezi různými státy v EI v otázkách migrace, například o repatriaci migrantů. A věc, která mi velmi leží na srdci, je právě tato, protože tady vidíme tendenci nezachraňovat, nechránit, ale v podstatě mm, trvat důsledně na eh, Dublinu, na tom současném dublinském nařízení. Je to velmi represivní. A ještě poslední věc. Mm, Evropská organizace pro sociální práva eh, v lednu podala kolektivní žalobu kde upozorňuje na stav eh, ubytovacích zařízení a na nefungující systém pro nezletilé eh, migranty, zejména na těch ostrovech Kejském moři. Takže by mě zajímalo, co si myslíte o tomto právním postupu, té žalobě Evropského výboru pro sociální práva. Thank you very much. Děkuji já vám. Ta otázka, pane mistře, týkající se Dublinu, měla by záležitost být ještě prohloubená, než jak bylo naznačeno. A je tady i otázka Irska Mohl byste se podělit o vaše vnímání toho, co se v té záležitosti vlastně odehrává? Paní Wikström, to je zpravodajka za Dublin. Ta samozřejmě dostává slovo jako další. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, že jste s námi dnes. Jste odvážný člověk. Vy máte ještě stále odvahu vyjadřovat se uh, a hovořit o solidaritě. A to už eh, já ani nikdo jiný, kdo se mnou pracuje, si netroufáme, protože jsme zjistili, že solidarita mezi členskými státy k dnešnímu dní v podstatě neexistuje. V téměř jakékoliv ostatní oblasti sice ano, chemikálie, potraviny, léky, rybolov, a tak dále, tak ano, ale v otázce migrace je nulová a tam máme mnoho důkazů pro toto tvrzení. Tedy je krásné, že to nádherné řecké slovo stále ještě má místo ve vašem slovníku. A já se, mm, si, mm, bych si přála, aby solidarita zůstala spojována s migrací. Anelinky. Doufám, že bychom se měli dopracovat a že se dopracujeme textu, který bude kompromisem eh, dostačujícím eh, k dohodě, který eh, povede k něčemu. Ale máme pět až šest zemí, které vše blokují a jsme v patové situaci. A snad, jak už se vyjadřila i paní Spinelli a naznačil jste to i vy, Možná ta eh, posílená spolupráce je skutečně jakousi cestou ku předu. A to, že země, které se konkrétní práce, tedy eh, přemístování, vyhodnocování žádosti o azyl, neúčastní, že se z toho mohou vyplatit. To by byl jeden způsob, jak na to. Myslíte si, že je to mm, myšlenka hodná zvážení? tím bychom při nejmenším zajistili, když jsme tedy nyní eh, v takové v takovém bodu časovém, kdy jich eh, přišlo těch uprchlíků poměrně málo, eh, pouze pár tisíc ve srovnání s jedním a půl milionem v obdobné mm, období předešlého roku, že se ministři mohou začít o té záležitosti bavit a postavit se realitě. Dokonce i nyní, kdy těch uprchlíků cestuje málo, umírá ve středozemním moři každodenně průměrně šest uprchlíků, šest osob, ať už se jedná o eh, pátek či svátek. Každý den šest spoluobčanů přichází o život a klesají do toho obrovského bezejmeného hrobu, jimž se středozemní moře stává. Domníváte se, že posílená spolupráce by byla určitou, eh, určitým východiskem? A pak druhá moje otázka. Vím, že koluje mnoho fám, rada, řeknu to jemně, eufemisticky, transparentně nepostupuje a dokonce jedna z nich tvrdí, že Řecko vše blokuje. Tak já jsem ráda, že vy zde naplno vyjadřujete řecké přispění a to, že Řecko je součástí řešení. Já si myslím, že je třeba zdůraznit, že Řecko rozhodně spolupracuje a doufám, že i na půdě rady takto se vyjadřujete a stavíte k tomu. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Já jsem eh, se minulý týden. Eh, naslouchal jsem tedy minulý týden ministrovi na zasedání rady, kdy hájil dublinský systém a i novou podobu toho balíčku. Pan Kirkos, prosím, jako další. Děkuji, pane předsedo. Já si dovoluji ještě jednou připomenout že vaše návštěvo a návštěva paní McGovern v Imoli byla opravdu eh, velice pří, eh, přínosná a zároveň se zdůraznili, že v tom nejsme sami. Já vás tedy velice srdečně vítám. Všichni jsme svědky a neustále máme před očima traumatické obrazy. Eh, migranti, žadatelé o azyl, kteří uvízli někde v meziprostoru a nesmíme to nechat bez eh, řešení. Eh, právě toky z Turecka nás staví pod tlakem. Zároveň se eh, stupňuje napětí mezi domácím obyvatelstvem a uprchlíky. A myslím si, že část řešení rozhodně má v rukou Turecko mnoho struktur, jak přijímacích zařízení už sice existuje, ale jsou přetížena. Jsou přetížené tyto úzly, úzly a zároveň se jedná u Řecka ještě o zemi, která stále ještě vězí v hospodářské krizi solidarita sice hm, teoreticky se jaksi nadhazuje, ale zároveň nám schází politika, neexistuje ani společná hospodářská politika, nehovořím už vůbec o politice asilové. Hm, pouze pokud se něco zhmotní, tak by se to mohlo posunout ku předu. Pokud ale budeme mít eh, davy lidi, eh, kteří někde sedí na ulici, tak budou všichni vidět, eh, kam až se to dostalo. Já se táži, je možné posunout záležitosti ku předu posílenou spolupráci. Dejme tomu, že se situace bude posouvat jako nyní jak dlouho ještě to Řecko ustojí a jak se pak bude utvářet situace, pokud nějaká země si už s tím prostě nebude schopna poradit. Co to bude znamenat pro tuto zemi a pro Evropu jako celek? Děkuji, paní Stevens. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu ministrovi Vicasovi, že je zde. Děkujeme, že se dělíte o své zkušenosti a vyjadřujete se k tomu, jak v praxi situace v Řecku v otázkách migrace vypadá. Já bych ráda věděla více o tom, jak reforma evropského azylového systému dopadá na ty členské státy, které jsou na hranicích EU. Jak se utváří situace Řecka co by destinace pro mnoho migramu a konkrétní otázka. Princip bezpečné zdrojové země a bezpečného tranzitu, tam se hovoří o tom, že přihlášky ze strany migrantů, například z Turecka, by měly být zpracovány rychle, aby jim byl umožněn rychlý návrat co by ilegálnímu migrantovi, že by tam měli podléhat tomu fast tracku, že to tak nazvu. Je to provedeno v řeckém právu. Je to v řecko-turecké smlouvě a může takto k tomu přistupovat celá EU. Prosím, řekněte nám víc, jak ta dohoda Řecka s Tureckem a ten princip fast tracku měla vliv, ovlivnila na příliv uprchlíků z Turecka a jak to vypadá s readmisními dohodami s jinými zeměmi ve Středomoří. Zda se tedy daří navracet uprchlíky po té, co bylo rychle, bezodkladně zjištěno, že se jedná o někoho, kdo nemá nárok na azyl. A pak druhá otázka. Kolik migrantů bylo z Řecka navráceno do Turecka a proč jsou tyto počty tak malé? Děkuji předem za vaši odpověď. Děkuji a paní Děkuji samozřejmě paní Kudrická. Blahopřeji ministru eh, k tomu, jak si stále úspěšněji radí s přílivem migrantů a že zároveň počet migrantů klesá, tedy možná je to úsilí rovněž snažší. Já rovněž samozřejmě se zajímám o situaci na radě. O to, že na radě se zdá, jsou tací, kteří uvažují o roztržení dublinského balíčku. Otázka na ministra. Kdo je tento stát a jakou šanci vidí, že se ten balíček přece jen udrží, že to přežije. Další moje otázka. Pan minister se zde vyjádřil rovněž o Frontexu, že i ten by se měl přiměřeně ujmout svých úkolů. A já jsem to pochopila tak, že byste si přál, aby Frontex působil lépe. Já nevím, jestli se něco ztratilo v překladu, ale pokud by pan minister měl nějaké náměty k Frontexu, jak zefektivnit jeho působení, tak bychom byli vděční. A poslední moje otázka. Víme, že migrační vlna klesá a týká se to i Řecka, avšak na hranici s řekou Evros tam to naopak stoupá. Jak podle vás, pane ministře, to vypadá? Proč právě tam na Evrosu skupiny migrantů stoupají? Děkuji ty jednoduché otázky jsou asi ty nejlepší, které členské státy um, jsou um, těmi chuligány, kteří vše kazí, uh, paní Sargentini. Thank you, Chair. Today the... Děkuji, pane předsedo. Dnes se vyjádřil prostřednictvím zprávy um, výbor pro um, mučení Rady Evropy. Tam je to urgentní záležitost, která se týká například policejních stanic, kde jsou určití migranti zadržováni týdny až měsíci a mají pouze metr čtvereční prostoru a nemají dostatek jídla. Myslím, že pan minister se k této zprávě zatím nevyjádřil, ale snad by se jednalo o takovou dobrou příležitost že by se pan minister mohl vyjádřit té zprávě výboru pro předcházení mučení z pera Rady Evropy. Děkuji, Judith. Paní sir. Šojdrova. Moc zdravím, Michála Šojdrova. Eh, viděli jsme se eh, před 14 dny a děkuji za čas, který jste mi věnoval Eh, vy víte o eh, iniciativě, kterou eh, mám pro Českou republiku, ale já chci v této chvíli krátce okomentovat to, co jsem u vás viděla. Musím ocenit práci lidí, kteří pracují v těch táborech kteří pracují v terénu ať už s dospělými s rodinami s dětmi tak oceňují práci profesionálů i dobrovolníků kteří se starají o přijetí uprchlíků. vím také že uprchlíkům velmi vadí e, dlouhý proces e, vy jste ho částečně vysvětlil dlouhý proces pro udělování azylu pro vyřizování jejich žádostí ale e, máme pro to pochopení nicméně ti lidé Eh, prostě vyjadřují eh, tuto obavu že celý ten proces je velmi dlouhý a někteří potom eh, jdou dál ani nečekají na vyřízení toho procesu. Eh, chtěla bych se vás zeptat eh, na tu situaci o které hovořila kolegyně kudryavská eh, na tu pozemní hranici. tam ten nárůst uprchlíků je vysoký. mám informaci že by to mohlo být two hundred až five hundred migrantů týdně kteří tuto hranici překročí. to je opravdu vysoké číslo. možná řeknete že je to jiné číslo čili two hundred až five hundred za týden to by opravdu bylo mm, dva tisíce za měsíc a to jsou vysoké počty. a dá se předpokládat že už to nebudou e, uprchlíci kteří mají e, ten automatický nárok na mezinárodní ochranu protože určitě většina nebudou syřané nebudou eritrejci a to potom samozřejmě velmi komplikuje tu situaci pro ten proces navracení. Eh, mnoho občanů a tady bych řekla i kolegyním které se vyjadřovaly přede mnou víme o tom že v členských státech sílí takový ten názor že je potřeba pomáhat lidem v místech kde jsou problémy ať už se jedná o chudobu o projevy násilí. prostě řešením není to aby miliony lidí přišly z afriky z blízkého východu do evropy. to totiž komplikuje přijetí těch kteří tu, tu ochranu skutečně potřebují a takoví jsou a o to právě jde aby lidé kteří tu ochranu potřebují protože prchají před válkou protože prchají před politickým nebo náboženským pronásledováním abychom pro ně tuto kapacitu měli. a jestliže se tady neustále rozšiřuje ta vlna nebo ten počet eh, migrantů kteří nemají automaticky nárok podle ženevské úmluvy na tuto ochranu pak to velmi komplikuje tu situaci pro přijímání těch kteří ten nárok mají. takže já bych ještě doplnila eh, tu druhou otázku která se týká nedoprovázených dětí vy jste ji zmínil. Eh, já bych eh, chtěla povzbudit také řecké orgány k tomu aby využily té iniciativy která tady je a pomohly těm dětem které by eh, prostě měly zájem o eh, přijetí v české republice aby se pár desítkám dětí dostalo této ochrany protože eh, nedoprovázené děti víme že dokonce jsou i bez přístřeší a jsou velmi ohrožené. v každém případě chci poděkovat za tu práci kterou vaše neziskové organizace i úředníci dělají pro jejich ochranu. děkuji vám. Eh, Děkuji vám. Dal jsem už slovo všem, se nemýlím. Hlásí se ještě někdo? Eh, teď tedy na řadě pan ministr. <clears throat> Jak jste viděl, členové našeho výboru mají velký zájem o situaci na ostrovech. Já vím, že je to velký, velká výzva. My se spolu neustále setkáváme. A vím, že ještě se musíte setkat s kolegy na výboru DEVE ale no stejně tak se tyto věci projednávají na radě, takže je evidentní velký zájem našich členů, takže eh, bych vás chtěl požádat, abyste odpověděli, na co budete moct. Děkuji za všechny vaše otázky. Já bych chtěl eh, svou odpověď rozdělit na dvě důležité oblasti. Jednak tady šlo otázky, jak to teď vypadá eh, v Evropě, zejména tedy v Radě ohledně migrace. A druhá eh, oblast otázek se týkala uprchlíků a jejich současné situace. A k tomu něco dodám za okamžik. Nejprve tedy <clears throat> diskuze o přepracování Dublinu 2, o tom se diskutuje už dva nebo i více let. Dublin 3 eh, eh, nebyl ještě přijat, eh, použit už od roku 2015 se vlastně diskutuje o tom přepracování. A čas od času se vyskytne nějaká skupina zemí, například Vyšegrádská skupina, což tady teď chci naprosto otevřeně říci, které dokonce vůbec nechtějí projednávat některé návrhy, odmítají vůbec eh, přistoupit na to, že by se ten systém měl nějakým způsobem reformovat. Co to znamená? Znamená to, že pokud v jedné zemi jsou překročené kapacity pro zpracování nebo přijímání žadatelů o azyl, kterých prostě najednou přijde několikanásobně více, než je běžné, tak eh, je potřeba existovala nějaká dohoda, jak by se mohli tito žadatelé o azyl eh, zpracovávat někde jinde. A na to všechno musí být lhuty, minimálně třeba do 15 dnů, je potřeba o tom rozhodnout a pokud ne, tak bude například muset něco podniknout komise. Samozřejmě, že to bude obtížné to všechno vyjednat a akceptovat. Bulharské předsednictví hodně z toho systému formulovalo na dobrovolném základě a i ten návrh Evropského parlamentu eh, ale, ale návrh Evropského parlamentu předpokládá určitý eh, závazek eh, solidarity, určitou povinnost pro členské státy převzít eh, této žádosti o azyl, protože jinak to asi není možné. Jestli si někdo myslí, že vraněmi nebo bombami nebo nějakým jiným způsobem nebo stavěním zdí může udržet ty migranty mimo Evropu, tak to je naivní. Můžete se k nám přijet podívat, jak to tam eh, vypadá. U nás tam už z dřívější doby stojí 2,5 kilometrová zeď a tam všude eh, je oblečení, boty, předměty eh, všech těch, kteří v tu zeď překonali bez nějakých větších problémů. To se odehrává prakticky denně. Podívejte se sami na fotky eh, z hranice, například mezi Spojenými státy a Mexikem, tam je to úplně stejné. agendu rasistů, xenofobů bychom neměli podporovat a šířit je dál, jenom abychom získali voličské hlasy. Aspoň to si myslím já osobně. Musí se něco stát, to je jasné. Něco je potřeba udělat. A bohužel jsme svědky spíše stagnace v této oblasti. A teď eh, přišla Evropská komise. S návrhy, čtyř ze sedmi z těch návrhů už jsme se dohodli. I u těch dalších se pokusíme postoupit o kus dál. Musíme oddělovat ta jednotlivá témata od sebe, projednávat je jednotlivě budovat na tom dosaženém pokroku. Jsou tady čtyři oblasti, kde tedy dohody dosaženo bylo, všechny se <clears throat> týkají toho balíčku o tom řízení na hranicích. V podstatě všechno se to týká toho, těch postupů, které se aplikují na hranicích a to je pouze jedna dimenze eh, celého tohoto problému. Když to takto vyčleníme, ty čtyři eh, návrhy, tak to v podstatě znamená, že neustále odkládáme revizi nebo přepracování Dublinu a nakonec k tomu nikdy nedojde. A to, co říkala paní Wikströmová, sice, že u mnohých dalších e, témat členské státy běžně si vzájemně projevují solidaritu, ale tam, kde jde o migrace, tak k tomu nejsou vůbec ochotné. A Hodí se to těm eh, zemím, kde mají eh, silné nacionalisty. Nechci teď jmenovat žádná, žádné konkrétní země, ale <clears throat> využívají toho nacionalisté na úkor těch ostatních zemích. Pokud se eh, jeden stát zdráhá přijímat uprchlíky, <clears throat> tak samozřejmě ten, ty uprchlíci půjdou někam jenom, do Německa nebo do Švédska. <clears throat> Takže tady zatím nejsme svědky solidarity sdílené zodpovědnosti. Je potřeba, aby každý přijal svou, svou část odpovědnosti. V roce 2015 přešlo 1,5 milionu uprchlíků a musíme si uvědomit, že není možné eh, takovýto příliv uprchlíků eh, zvládnout v jedné zemi. My máme v Řecku 10 milionů obyvatel, teď už máme v Řecku 70 tisíc obyvatel, kteří tam jsou od začátku, kteří neodešli. A přitom tam ještě v 90. letech jsme přijali celou další vlnu eh, uprchlíků a musíme si uvědomit, jak eh, s tím můžeme, eh, co s tím můžeme dělat dál. Já bych doporučoval by Řecko hlasovalo pozitivně pro mechanismus, který by přispěl k tomu, že eh, se sníží počet eh, úmrtí ve středozemí. Budeme na to muset použít vlastní prostředky na pobřežní stráž, nasazení vojska, vojenských lodí, na záchranu uprchlíků na moři. Nechci to teď používat jako nějaký vydírací prostředek, protože já to říkám proto, že lidský život má pro nás eh, velkou váhu, velký význam. Ale musíme zavést nějaký právní postup eh, na ochranu eh, těchto lidí a to musí být na základě solidarity. <clears throat> A to vám říkám úplně otevřeně že už byly předloženy v roce 2017 návrhy střednědobého rozpočtového výhledu, který by se měl dotknout těch zemí, které nejsou ochotny se účastnit eh, tohoto mechanismu solidarity. Poslední řadě ale nejde jenom o peníze, Některé země říkají, my jsme ochotni vyčlenit prostředky, ale nechceme přijímat uprchlíky. Tak to eh, sama o sobě fung, fungovat nemůže. To není pravá solidarita. Solidarita solidar, znamená, že společně převezmeme zodpovědnost. Řecko, ale i jiné země přebírají mnohem větší část eh, zodpovědnosti než jiní. Celkem zpracováváme nebo vyřizujeme 20 až 25 tisíc žádostí o azyl ročně, ale těch eh, eh, žádostí dostáváme 60 tisíc ročně, takže my jsme na hranici eh, možného, toho, co naše administrativa je schopná zvládnout. A paní Spinelli tak říkala, že vlastně žádný společný asilový systém nemáme, že Eh, nemáme žádné rozdělení eh, zodpovědnosti a to skutečně může vést k tomu, že to ohrozí soudržnost celé Evropy. Nacionalistická politika pro nás eh, znamená, že my musíme jako Řecko hledat společné řešení. My Nejsme stoprocentně spokojeni eh, s návrhem bolského předsednictví, ale bereme to jako základ do diskuze, jako možnost udělat eh, další krok k hledání toho společného řešení. Někteří říkají, že Řecko zabrání dalšímu projednávání. Jak říkal pan Kirgos, my se eh, o tom dohadujeme už 6 měsíců, kde bychom měli poslat armádu na hranice. Bylo by to skutečně to rozhodující, nebo nemá tady být rozhodující ženevská úmluva? Víme přece, že každý stát má nárok na ochranu hranic. Nikdo nemůže Eh, tento, toto právo někomu vzít. To není možné někomu zakázat. A když se snažíme pomoct, když se snažíme vytvořit v Evropě takové předpoklady, aby bylo možné to dotáhnout ke konci, tak je to úplně jiná otázka. Ale hlavní otázka je samozřejmě snažit se posílit příslušné orgány, aby byly schopné vyřizovat ty žádosti o azyl. A jak už jsem říkal, podařilo se nám výrazně eh, snížit eh, tu dobu vyřizování žádostí na 68 dní. Takže není eh, správné, že to někteří blokují, ale rozhodně není správné tak, aby někdo vytvářel zdání, že mu jde o mm, ochranu hranic, ale ve skutečnosti proto nic nedělá. Ehm, není také možné ty uprchlíky chápat jako čistou hrozbu. To je politika, kterou nemůžeme akceptovat. Myslíme si, že jsou to lidé, kteří jsou v nouzi, kteří potřebují ochranu a eh, musíme najít nějaké řešení. Teď eh, k otázce vracení. V roce 2018 bylo asi 310, v roce 2017 to bylo něco méně. Rozhodně to nebylo jednoduché. Víme, že jsou mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní organizace pro migraci, nebo NHCR, nebo další, nebo jiné nevládní organizace. To všechno jsou lidé, kteří to vnímají, kteří se v tom vyznají. Nejsou to mm, mm, osoby, které by se v tom nevyznaly nebo by podléhaly situace. My se snažíme Eh, je všechny zapojit eh, nebo eh, konzultovat předtím, než rozhodneme o vracení uprchlíků. Potřebujeme mít návratovou politiku, potřebujeme politiku přijímání uprchlíků, pokud to bude možné, potřebujeme také politiku pro přeskoumávání, zpracovávání oprávněných žádostí o azyl. Já jsem ve svém projevu vůbec nemluvil o Frontexu. Na to jsem ještě neměl čas. Eh, úloze Frontexu se mezi ministry teď také diskutuje, tam je řada právních problémů, ale také řada otázek, které souvisejí s eh, mandátem Frontexu. A k tomu mohu říci následující. Frontex musí provádět tu část nařízení, kde jde o to, že musí pomáhat při eh, záchranných akcích a při vyhledávání. To je klíčová část toho mandátu Frontexu. A ta poslední otázka, která eh, mi ještě byla položena, týkající se právní situace. Pokud se nemýlím, tak v dubnu a v srpnu Eh, tady nastal velký problém, protože přes řeku Elbrus přecházela řada migrantů do Řecka. Devadesát osob tam bylo zadrženo. Eh, nacházeli se tam více než tři dny. My jsme se snažili všechny zaregistrovat a potom je poslat eh, dál. Pan Kirkios k tomu měl ještě jednu otázku. A musím říci, že si nedodu představit, že by neexistovalo žádné eh, společné evropské řešení, protože kdyby tomu tak nebylo, tak eh, země, které přijímají jako první, které jsou v té přední linii, Řecko, Itálie, Španělsko, Malta, eh, by byly ve velmi obtížném postavení. A potom by to neplatily ty následky eh, jenom tyto země, ale i všechny ostatní v Evropě, protože v okamžiku, kdy to tyto země nezvládnou, tak se ten problém přenese jinam. A to je eh, na tomto zásadní. Náš závazek musí být, že budeme hledat společné eh, řešení. Musíme naplňovat eh, ženevskou umluvu, musíme zohledňovat eh, mezinárodní právo, umluvu z Marrakeše a musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom k nějakému společnému řešení dospěli. My v Řecku se snažíme ty problémy řešit, ty problémy samozřejmě existují. Problémy jsou s ubytováním, ale chtěl bych ještě připomenout eh, následující věc. Teď je to Samos, předtím to byl Idomene, předtím to byl Pireus. Eh, bývá letiště v Aténách, Morea. Těch problémů je celá řada a my se postupně je snažíme řešit. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, eh, minister. Thank you. Děkuji, pane ministře. Děkuji vám, pane ministře, děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří se zúčastnili rozpravy. Je to nesmírně konstruktivní, eh, jak pracujete vy a váš tým eh, při řešení té komplikované situaci eh, na Egejských ostrovech i na pevnině. Děkuji, pane předsedo. A chci říct, že každý člen či členka vašeho výboru či Evropského parlamentu jako celku jsou zváni do Řecka. Ale prosím, nepřijďte pouze na návštěvu mory, ale také do dalších eh, středisek. Musím říct, že že máme jak na pevnině, tak na ostrově, co vám v této oblasti ukázat. Děkuji, pane ministře. E, teď následuje minutová e, přestávka a prosím vás, abyste si připravili hlasovací karty. Colleagues, we'll vote at um, 11.15, so please. Hlasovat budeme v 11.15, tak buďte prosím připraveni. colleagues, um... Kolegyně, kolegové, pokud eh, byste si mohli, prosím, sednout, zaujmout svá místa, abychom začali. Nejprve bod 11. A k bodu 11, prosím. Tady pokračujeme s rozhodnutím rozhodnutím ohledně prováděcího rozhodnutí rady, co se týče výměny eh, dat DNA se Spojeným královstvím. Nedělejte si starosti, toto není elektronické hlasování, ale i tak vám eh, kladu na srdce, že byste si měli sednout. Na základě pravidla 51 navrhuji, abychom eh, schválili bez pozměňovacích návrhů, pokud členové politických frakcí či politické frakce Eh, dosáhnou tedy 10 eh, co se námitky týče, to znamená 6 osob. Má někdo nějakou námitku? Nemá. Pokud nejsou žádné námitky, tak je zpráva schválena. Toto je tedy zpráva eh, pana Skřípka a je tímto schváleno. Panu Skřípkovi, pokud je přítomen, blahopřeju. A teď bod 12. Takže kolegové, musím eh, to teď přečíst, omlouvám se. Jedná se bod 12, eh, jedná se tedy o ujednání s Norským královstvím Eh, je to poměrně dobrý eh, text, ale musím to celé přečíst. S Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozování řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva v souvislosti a v souladu s příslušnými smlouvami a agenturami Evropské unie. Jedná se o EULISA například jako nutný krok pro eh, vstup eh, v eh, šengenské aky a nové nařízení o EU LISA 2018-7026 také upravuje to, že budou přijata další přiměřená opatření. A chci říct, že 27. září se koordinátoři rozhodli, že toto bude prováděno eh, zjednodušeným postupem podle pravidla 51 a paní Makovej je pověřena, eh, chce eh, se k tomu vyjádřit, je přítomná, není přítomná. Jako předseda tedy na základě pravidla 51 navrhuji, abychom schválili bez pozměňovacích návrhů, pokud eh, ovšem členové politické frakce či frakcí, eh, kteří eh, musí dosáhnout 10%, to znamená 6 členů, kteří by měli námitky, stanoví jinak. Nikdo nemá námitky, v tom případě je zpráva schválena a paní Makovej blahopřeji. A teď se dostáváme k hlasování, elektronickému hlasování. Nejprve je to usnesení o situaci v oblasti právního státu a boje proti korupci v Evropské unii, konkrétně na Maltě a na Slovensku. Spravodajem je paní, eh, Sof, spravodajkou eh, je paní Sophie Intveld. Chcete si říct slovo? Ne, takže budeme eh, přímo hlasovat. A nejprve odstavec 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 21 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 21 s přijetím, eh, s členěním výrazu N Bulgaria. Zahajuji, končím hlasování. Schváleno. 25, eh, zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. Schváleno. 26, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 30, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 32, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno. A konečné hlasování jmenovité. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 40 pro, 7 proti, 6 se zdrželo. Blahopřeji paní kolegyni. A teď je tady návrh rozhodnutí rady kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvními e, stranou úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích. Spravodajkou je Sylvie Ivon Kaufmann. Chcete si vzít slovo, paní kolegyně? Není přítomna. Není přítomna. Aha, já se omlouvám, nevidím. Takže můžeme přejít k hlasování. Je to jednotné hlasování e, a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno 38 hlasů pro, 3 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji paní kolegyni Kaufmann. A teď další bod. Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání. Jedná se o zpravodaje pana Mamikince a jeho zprávu. Toto je tedy konsolidovaná verze eh, prvních výsledků meziinstitucionálního jednání. Pan zpravodaj si chce vzít slovo? Ne takže můžeme hned hlasovat. Jedno hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně, Andreasi, 52 hlasů pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. No tak to je prýma, že jsme strávili tolik času na tom trialogu. Stálo to za to. No ne, často to takto dopadne. To je dobré. Dobře, takže další stanovení kodexu společenství. Je to zpráva, paní, pardon, je to zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost paní Holmajer, děkuji. Takže Eh, článek 1, kompromis, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A teď pozměňovací návrh 137. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 138. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 139. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18. Kompromis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 150 a 24 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno pozměňovací návrh 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno sedmnáctka, kompromis 17, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 22, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno. Kompromis 23, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 2, 2, 0. 222 opravuje se předseda. 222. Eh, Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 230. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 234. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No, omlouvám se, říká předseda. EPP má jeden hlas navíc. Takže kdyby někdo laskavě stahnul, ano, končím hlasování. Návrh je zamítnut. 200 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 247 ne, opravuje se předseda 248, zahajuji hlasování. 248, ano. Omlouvám se, říká předseda. Trošičku tady je Matu. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 249. Zahajuji hlasování. Děkuji, Birgit. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 250. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se, říká předseda. to jsem popletl, je to schváleno. No opravdu, veřejně pranířovat toho předsedu. A teď 251. Zahajuji hlasování. Už budu dávat pozor. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 29. Zahajuji hlasování. No prostě eh, ono je to samozřejmě těžší, než jak to vypadá. Musíte dělat tři nebo čtyři věci najednou. Končím hlasování. Schváleno. 256. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 49. Eh, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 265. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 31a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvěstě šedesát osm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se, kolegové, ale EPP má jeden hlas navíc. Tak, v pořádku, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60. Pozmě... <laughs> Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 35. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 323, ne, omlouvám se, říká předseda, teď kompromis 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 327. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 328. E, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 329. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 3, 3, 0. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 331. 331 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Teď body úvodního ustanovení. Jednička, kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 79 a 80 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 83. Zahajuji hlasování. 83. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď kompromis 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 89. E, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Osmdesát devět eh, to bylo schváleno, takže 90 neděláme. 92 tedy neděláme. Devadesát Eh, tam bylo vlastně dvojí negace v té větě, takže to mě zmátlo. Teď, byla, eh, teď jsme na 95. Zahajuji eh, hlasování. Pozměňovací návrh 95. Končím hlasování. Zamítnuto. 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Sedmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 1.08. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1.09. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1.0. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Devítka. Zahajuji hlasování. Kompromis 9. Končím hlasování. Také schváleno. A teď 119. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto a 122 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Devítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno. 123, zahajuji hlasování, Skončím hlasování. Schváleno. Desítka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ne, omlouvám se, říká předseda, je to schválena. 125. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. E, kompromis 10. Zahajuji, končím hlasování. Schváleno. E, kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvanáctka, kompromis, zahajují hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Ne, to bylo jelikož to bylo zamítnuto, tak musíme hlasovat o jedenáctce, takže kom, pozměňovací návrh 11 zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Budu trošičku pomalej. 130. Zahajuji hlasování. 130. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. A teď kompromis 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Identické je 14 a 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Šestnáct pozměňovací návrh 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Rozpočtový výbor 5, eh, eh, zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 136, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Sedmnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A protože teď tedy máme před sebou konečné hlasování, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh je schválen, 44 hlasů pro, 10 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji paní Holmajer oral amendment by Mr. Coelho. Mrs. Holmeyer, do you want to say a quick word? I just wanted to thank to all... Pani Holmeyer, já bych chtěla poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní atmosféru a také sekretariatu Liby za pomoc. Děkuji. Mr. Coelho had requested an oral amendment. Uh, we need to decide. Do this first. Yeah. So colleagues, uh, we move on to the... A teď tedy můžeme přejít k fondu pro ostrahu hranic. To je zpráva Tajon. Eh, ještě než se ptám paní Tajon, jestli chce eh, něco říci, tak tady máme žádost eh, o ústní pozměňovací návrh této zprávě to je od pana Coelho, Coelho. To je podle jednacího řádu. Mám to přečíst já, nebo to přečtete vy, pane Coelho? Musíme rozhodnout, jestli to přijímáme. Pan Coelho má tento ústní pozměňovací návrh, je to článku 11. Týká se to, eh, pokud eh, příspěvek Evropské unie nesmí přesáhnout 85 přípustného rozpočtu členských států v poměru ke HNI, představují určité procento průměru celé Evropské unie. To je už pozměňovací návrh. Je, přijímáte to? Žádné námitky? Žádné námitky nejsou. A budeme to hlasovat před pozměňovacím návrhem 55. Takže, kolegové, 36, 49B a 69 uh, unblock dohromady můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článku 1 můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis. Poznací návrh 192. 92. Nejprve končím. Eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 193. Kompromis. 193 tedy. Můžete hlasovat. <clears throat> Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článku 3. 3A nový. Končím hlasování. Přijato. Článek čtyři. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článku 5. Končím hlasování, přijato. A teď 2 na 4, 44, totožné, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 215, můžete hlasovat. Skončím hlasování. Přijato 216. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 217. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď kompromis článku 5. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Dvěstě dvacet. Končím hlasování. Zamítnuto. 221. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijatom. AFET 12. Končím hlasování. Zamítnuto. Budget 16. Končím. Zamítnuto budget 17. Končím hlasování. Přijato. Kompromis eh, na budget článek 7. Můžete hlasovat. Přijato. Kompromis článku 8. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Článek 9. Končím hlasování, přijato. Článek 10. Končím hlasování. Přijato. A teď ten ústní pozměňovací návrh, jak jsem ho přednesl na úvod, můžete hlasovat. Je to ústní pozměňovací návrh pana Kolie. Končím hlasování. Přijato. 240, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 241. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článku 12. Můžete hlasovat. Končím. Přijato. Kompromis článku 13 a 14 můžete hlasovat. Je to na stránce 12. Končím hlasování. Přijato. 271 můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článku 15. Končím hlasování. Přijato. E, eh, 279. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článku 20. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článku 22. Končím hlasování. Přijato. 287. Končím hlasování. Přijato. Článek 23. Končím hlasování. Přijato. 24 eh, článek. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článku 25. Končím hlasování. Přijato. Článek 26. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Článek 27. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článku 28. Končím hlasování. Přijato 29 článek. Končím hlasování. Přijato článek 30. Končím hlasování. Přijato. Příloha 1. Končím hlasování. Přijato. Kompromis k příloze 2. Končím hlasování. Přijato. Hanek, eh, příloha 3. Končím hlasování. Přijato. 369 a 99, oba, eh, totožné, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 370. Končím hlasování. <clears throat> Přijato. Kompromis k příloze 4. Končím hlasování. Přijato. Příloha 5. Končím hlasování. Kompromis k příloze 6. Končím hlasování. Přijato. Příloha 7. Končím hlasování. Přijato příloha 8. Končím hlasování. Přijato. A teď úvodní ustanovení číslo 1. <clears throat> Přijato. Pozměňovací návrh 125. Končím hlasování. Zamítnuto AFET 2. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Končím hlasování. Přijato 126. Končím hlasování. Přijato kompromis k úvodnímu ustanovení 5. Končím hlasování. Přijato úvodní ustanovení 6. Končím hlasování. Přijato číslo 6. Končím hlasování. Přijato. Kom- Úvodně se na ní sedm. Končím hlasování. Přijato. Úvodní stanovení 8 a 8a. Končím hlasování. Přijato. Kompromis k úvodnímu stanovení 9. Končím hlasování. Přijato kompromis k úvodnímu rozstání 10. <clears throat> Končím. Přijato kompromis k úvodnímu ustanovení 11 a 12. Končím hlasování. Přijato úvodní ustanovení 15. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh číslo 13. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato úvodní strany 17. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato úvodní ustanovení 18. Končím hlasování. Přijato. Kompromis eh, k úvodnímu ustanovení 19. Končím hlasování. Přijato. 20. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 155. Končím hlasování. Zamítnuto. Poznávací číslo 18. Končím hlasování. Přijato. Úvodní strany 22. Končím hlasování. Přijato. Poznávací návrh 160. Končím hlasování. přijato. pače 4. Končím hlasování. Zamítnuto. 20. Končím hlasování. <coughs> Původně dvacet 26. Končím hlasování. Přijato Budget 5. Končím hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh 22. Končím hlasování. Zamítnuto. 23. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď kompromisy k úvodnímu 31 a 31a. Končím hlasování. Přijato 164. Končím hlasování. Zamítnuto 165. Končím hlasování. Zamítnuto a f 4. Končím hlasování. Přijato. Kompromisy k úvodním 34 a 34a. Končím hlasování. Přijato Poznávací návrh 26. Končím hlasování. Přijato 170. Končím hlasování. Eh, přijato. Kompromis je k úvodním 37 a 38. Přijato. Budget 8. Končím hlasování. Přijato 40, 41, 42 úvodní ustanovení. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh 29. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení 43. Končím hlasování. Přijato Vodní strany 45. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh 32. Končím hlasování. Přijato Vodní strany 46. Končím hlasování. Přijato 49 úvodní ustanovení. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení 52. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení 55, 56 a 57. Končím hlasování. <clears throat> Přijato 58. Končím hlasování. Přijato. Bač 12. Končím hlasování. Přijato. Kompromis k úvodnímu stanovení 60. končím. Přijato. A teď eh, závěrečné jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 41 pro, 9 proti, 2 se zdrželi a já blahopřeji paní zpravodajce Taně Fajon, prosím. Thank you, Now we go straight now to inter- A pustíme se přímo do interoperability. No, we don't. We go to Amif. Ne, není tomu tak, omlouvám se, říká předseda. Zdá se, že dnešní dopoledne je opravdu dlouhé. Sorry, AMF is such a special file that it had its, I got it specially delivered. It wasn't in... Ano. To nebylo v mé obvyklé složce, mám to tady zvlášť a návrh zprávy, návrhu nařízení eh, paní Dali ke zřízení azylového migračního fondu. Nechce se zpravodajka vyjádřit dva Hlasujte. Končím hlasování. Schváleno. A kompromis k úvodnímu stanovení 48. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Kompromis o článcích 1 a 10. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Kompromis článku 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Článek 2, odstavec 1, bod C. Hlasujte, prosím. A to je tady unblock. Dobrá, tedy unblock vše. Hlasujte, prosím. Tady od 297 až po 453. Hlasovali všichni, končím hlasování. A rok byl zamítnut. Poznací návrh 453, hlasujte prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování, schválen. A kompromis od článku 3 a úvodních ustanovení 12 a 14. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A přecházíme k článku novému 3a. Eh, Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Schváleno. Kompromis článku 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Kompromis článku 4 to byl. Poznací návrh 52. Tady jsem to nějak zmátl na té stránce. Hlasujte, prosím, 52. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis článku 5. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. A přecházíme k článku eh, kompromisu k článku 6. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Ten byl rovněž schválen. A článek 6, odstavec 3, poznací návrh 3. Tady jsou um, identické poznací návrhy. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A poznací návrh 300. Ne, ne, tady o tom hlasovat. Kompromis článku 7. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. Kompromis článku 8. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Rovněž schválen kompromis k uvedenému ustanovení 51a nový a článek 9 bez odstavce 2, bez podstavce 6. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A přecházíme ke kompromisu v článku 9, odstavec 2, první část, hlasujte prosím. A končím hlasování. Schváleno. A kompromis článku 9, odstavec 2, druhá část, hlasujte prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článku 9, odstavec 6 a úvodní ustanovení 17. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A článek 11, odstavec 1, Pozměňovací návrh 391 a 392, je tomu tak? Ano. Takže 391, 392, hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článku 12. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno kompromis článku 13 bez odstavce 1. A zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A přecházíme ke kompromisu k článku 13, odstavec 1, první část. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Eh, článek 13, odstavec 1, druhá část. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis je článku 14 a, a úvodní ustanovení 34-35. Hlasujte, prosím. Tady je to pluska, Miriam. Dobrá, schváleno. Kompromis článku 15 a úvodní ustanovení 1.30. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A kompromis byl rovněž schválen. A nyní kompromis článku 16 a úvodnímu ustanovení 11a. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis článku 17 a úvodnímu ustanovení 38 novému. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis článku 78 novému. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis článku 18 a úvodním ustanovení 40. Hlasujte, prosím. E, končím hlasování. Kompromis článku 20 a úvodním ustanovení 41. Schváleno. Kompromis článku 21. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Sváleno. Kompromis článku 25. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis článku 26 a úvodnímu ustanovení 42. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 467. Končím hlasování. Schváleno. Budget 16. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 468. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis článku 28. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen kompromis článku 29. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen kompromis článku 30 a úvodnímu stanovení 54. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 490. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis článku 32 a úvodnímu ustanovení 56. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen kompromis k příloze 1. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Poznací návrh 528. Končím hlasování. Byl zamítnut tento návrh. Kompromis k příloze 2 a úvodním ustanovením 7, 8 až 9. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Byl schválen tento kompromis rovněž. A kompromis k příloze 3 a úvodním ustanovení 5b. Hlasujte, prosím je, už jsme na stránce 38, při nejmenším mého hlasovacího seznamu. Končím hlasování, byl schválen tento kompromis. A kompromis k příloze 3, bod 4. A Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Příloha. Prostě je to 660 a 661. Hlasujte, prosím. končím hlasování. Schváleny. Kompromis eh, k příloze 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis k příloze 5. Končím hlasování. Schválen eh, pozměňovací návrh 684. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis k příloze 8. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. 165. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut. 164. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnut 166. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Kompromis k úvodnímu stanovení 3. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A kompromis byl schválen. 169. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnout. 170. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. 171. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis k úvodnímu stanovení 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. DV1. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Ne, to tady odpadá, to nehlasujeme o tomto. 9.2. Zahajuji hlasování. Schváleno. 9.3. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis k úvodnímu ustanovení 5. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Už jsme téměř u konce. Schválen kompromis k novému úvodnímu stanovení 5a. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. 178. Hlasujte, prosím. Končím hlasování zamítnut 12 pro. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Kompromis k úvodnímu ustanovení 10. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. 9.11. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Kompromis k úvodnímu stanovení 18. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen kompromis k úvodnímu ustanovení 19. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. Ne, já vím. Teď je ta úvodní ustanovení 220. Hlasujte, prosím. byl zamítnut. 9.13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, schváleno 221, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnout 222, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 223. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh byl Budget 4. Zahajuji hlasování. Já se omlouvám, všichni jsme unavení, ale o budget 4 se nehlasuje. Ne, nehlasujeme o tom. To zrušte úplně já nevím, jestli ostatní jsou rovněž unavení, ale nyní každopádně kompromis k úvodnímu ustanovení 21-22. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Už jsme téměř u konce. 230, hlasujte. Ne, to já si jenom tak namlouvám, abych to nějak přežil, abych nám vnuknul takový čestný impuls. Končím hlasování. Zamítnut byl tento návrh. 231, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 9.15. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kom- A ještě 232. Zahajuji hlasování. Ano, nějak mi to uniklo. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis k úvodnímu stanovení 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 238 a 239. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnout. 9.17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen budget š- ne, to ne. 9.18. Zahají hlasování. A končím hlasování. Zamítnout snad. 241. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. 200. Ne. Tady tento ne. O tom kompromisu to bude. Ne, ještě 243. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl zamítnut tento návrh. DV19 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis k úvodnímu stanovení 27 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis k 27a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen kompromis k novému úvodnímu ustanovení 27b. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 249, 250. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. Poznací návrh 26, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 251, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis k úvodnímu stanovení 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis eh, k úvodnímu eh, straně 32. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schválen kompromis eh, k úvodnímu stanovení 32. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A ten byl rovněž schválen kompromis k úvodnímu stanovení 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schválen. 34 a 277, totožné, hlasujte prosím, končím hlasování. Schváleno 278. Končím hlasování. Zamítnuto. 279. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a e, schváleno. 283, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 284, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 924, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis k úvodnímu ustanovení 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A ještě kompromis k úvodnímu ustanovení 58. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A Návrh byl schválen a nyní konečné hlasování jmenovitě. Zahají hlasování. Ještě nekončíme. Hlasovali všichni a už končíme. Schváleno. 31 hlasy pro, 23 proti, jeden kolega se zdržel. Blahopřeji zpravodajce. Milí kolegové, máme ještě dva krátké. Jsou to dvě krátká hlasování, takže prosím, zůstaňte s námi. Už to máme téměř za sebou. Interoperabilita mezi informačními systémy EU, policejní a soudní spolupráce. Spravodajem e, je pan Melo. Pane Melo, chcete si vzít slovo, než se bude hlasovat? Asi tady tiše oslepnu, říká pan předseda. Já se omlouvám. Asi e, jsme měli hlasovat nejdřív o něčem jiného, jiném. Omlouvám se, vím, že jsou všichni unavení. Takže nejprve interoperabilita, e, bezpečnost o vízech, e, tak, chcete hlasovat? Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. And that is 43 votes for. Interoperabilita mezi informačními systémy, všechno schváleno 43 hlasy, 11 proti, nikdo se nezdržel, blahopřeju. A teď interoperabilita se na stejném základu ale tentokrát je to zpráva pana Melo. Chcete si vzít slovo? Ne? Takže hlasujeme. A zahajuji hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování a zpráva je schválena 44 hlasů pro. Blahopřeju panu zpravodajovi kolegyně, kolegové, ve 14.15 budeme opět pokračovat. Děkuji vám všem za trpělivost, velmi si toho cením.